Okay, everybody, please, welcome to this meeting. Dobrý den, vítejte všichni na schůzi. A teď přejdu do švédštiny, tak si prosím nasaďte sluchátka. Den första uh, Punkten på dagordningen är eh, antagande av agent. Eh, první bod našeho programu je přijetí pořadu jednání. Nevidím eh, žádné návrhy na změny a doplnění a tím lze považovat program za odsouhlasený. A nyní přistoupíme k bodu dvě. což je výměna názoru o situaci v Afganistánu s paní Sorábí. Já zde chci paní Soráby přivítat. Je guvernérkou provincie Bamian již od roku 2005. A mm, mm, toto slyšení jsme uspořádali spolu s výborem DV a s podvýborem pro lidská práva a s výborem AFET, výborem pro zahraniční věci. A, a e, takže zde vítám všechny tyto další výbory. Paní Sorabi je vlastně první ženou, která se stala v Afganistánu guvernérkou. Ona předtím byla ministriní pro rovnost příležitostí a e, měla velice významnou funkci. Obhajovala práva žen a především po pádu eh, Talibanu. A eh, to je téma velice relevantní především pro náš výbor. Slyšet od ní své zkušenosti, ale nejprve má slovo pan Deva. Prosím, máte slovo. Uh, uh, thank you, Chairman. I also... Děkuji mnohokrát. Tak bych rád přivítal paní Sraby eh, na Sri Lance. Máme první premiérku, takže jsem velice rád, že mohu přivítat eh, první afgánskou guvernérku. Takže výborně, blahopřeji. Víme, jak eh, to muselo být obtížné za daných okolností a doufám, že se situace bude v následujících letech zlepšovat. Je nesmírně důležité, abychom posílili závazek také v oblasti rovných příležitostí, abychom pokračovali v našich snahách. Jak víte, Evropský parlament připravil velice důležitou novou strategii pro Afganistán, kdy žádáme zlepšení v oblasti životních podmínek, posílení občanských sociálních práv a chceme také bojovat proti diskriminačním praktikám. Pevně věřím, že zvýšené politické a ekonomické zapojení povede ke zlepšení životních standardů a vyřeší konfliktní situaci. Vím, že situace Talibánu tam sehrála negativní úlohu a uvidíme, jakou úlohu bude sehrávat v budoucnosti, pokud posílíme tato práva. Strategie Evropské unie je velice důležitá, protože chceme bojovat proti korupci. To je překážka pro přístup k jednotlivým službám, vzdělávání, zdravotnictví a je to ohromná překážka pro sociálně ekonomický rozvoj vaší země. Bohužel tady neexistuje skutečný politický závazek, politická vůle ze strany nejvyšších politických vůdců, kteří by měli bojovat proti korupci v Afganistánu dnes. Co se týče finanční pomoci poskytované Afganistánu, chceme zdůraznit právě, že nemůžeme přijímat takovou tu korupci. Korupci v Afganistánu nemusíme mít, protože korupce ničí národ a ochuzuje obyvatele. Co se týče soudního systému, a soudů musí řešit tuto problematiku. Afganistán musí být skutečným partnerem. To je zcela zásadní pro další rozvoj Afganistánu. Velice rád bych paní guvernérko vás požádal, abyste se ujala slova. Prosím. Děkuji. Pane předsedo, děkuji, pane Devo. Dobré odpoledne všem. Je pro mě skutečnou ctí a skutečným potěšením, že mohu být přítomna v Evropském parlamentu na zasedání Výboru pro rozvoj a lidská práva a také rovnost pohlaví. Chtěla bych poděkovat za pozvání na toto důležité zasedání vašeho výboru a ráda bych se s vámi podělila o situaci žen v Afganistánu. Od roku 2005 jsem ve funkci první guvernérky jedné provincie v Afganistánu a od převzetí této funkce jsem se snažila dělat vše, co je v mých silách, abych pomohla mému lidu. Má provincie je jednou z nejchudších provincií je to chudá oblast, ženy v mé provincii nemají možnost eh, se vzdělávat, a to již eh, dlouhou dobu, řadu let. Především Talibán neumožnil, aby jedna jediná dívka chodila do školy. Takže více než šest let jsem ve své funkci a během tohoto období se mi podařilo zajistit nejvyšší možnou míru dívek, které chodí do školy. Máme 330 škol a v těchto školách 125 tisíc mladých lidí se vzdělává a z těchto 125 tisíc 34 jsou dívky. Pochopitelně v Afganistánu je vzdělávání klíčovou problematikou. Více než 7 milionů studentů chodí do školy v rámci celého Afganistánu a 38 z nich jsou dívky. V mé provincii eh, jsme trochu na špici oproti jiným provinciím, takže pokud eh, jsem ve funkci guvernérky v takovéto provincii, tak eh, to může být určitým povzbuzením pro jiné ženy, pro rodiny, aby posílali své dívky do škol a aby dívky, jejich dcery byly hrdé na to, že mohou chodit do školy a vzdělávat se. Z tohoto důvodu mám asi tedy největší počet studentek, žaček, které chodí do školy. Co se týče zdravotnictví, tak eh, i tam jsme dosáhli dobrých úspěchů máme více než 85 zařízení pro ženy, pro staré občany. Máme jeden provinční, jednu provinční nemocnici a jednu okresní nemocnici, ale co je asi nejdůležitější v mé provincii, je tady škola pro porodní asistentky. Je tam více než 80 pět lidí eh, nebo dívek, které ukončily studia na této škole a jsou to dívky z nejrůznějších eh, vzdálených oblastí, které takto získaly vzdělání porodní asistentky. Je to 18-měsíční vzdělání, pak se vrací do svých vesnic a tam pomáhají matkám a jejich dětem. To je zcela zásadní úspěch v naší provinci. Také u nás eh, pracují policistky. Máme 22 policistek, které pomáhají našim občanům, jsou zaintegrované do policejních sborů a také máme podnikatelky v Bamianu, v podstatě ženy, nemohou mít obchod na místním trhu, takže je to první provincie, jediná provincie, kde ženy mohou vlastnit obchod, mohou prodávat na veřejném trhu. Já jsem jim poskytla určité obchodní prostory, kde mohou prodávat svoji produkci. Z začátku to měli velice těžké, protože někteří lidé, především muži, je obtěžovali a já jsem tam nasadila policii, která je chrání a Poté se situace zlepšila, nikdo jim neubližuje, nevyhrožuje jim, takže nikdo je nějak neobtěžuje a tím se problém vyřešil. To jsou největší úspěchy v mé provincii. Také je důležité, že ženy se pustily do podnikání. Máme asociaci podnikatelek eh, v naší provincii, jsou nesmírně aktivní a spolupracují s nejrůznějšími agenturami a s dalšími zástupci. Máme takzvaný program Národní solidarity, který je, zajišťuje rozvoj venkova, NSP. 50 je zastoupeno muži. Máme zde takzvanou radu pro rozvoj a potom máme také ženské CDC ženy připravují své projekty, přijímají rozhodnutí a spolupracují s Ministerstvem pro rozvoj venkova. A tyto ženské agentury jsou nesmírně aktivní v Bamianu, protože Světová banka je jedním z největších dárců, co se týče těchto programů Solidarity. Takže když zástupci Světové banky přišli do našeho regionu a uviděli, jak jsou naše ženy aktivní v rámci těchto rad, tak zástupce Světové banky byl velice potěšen, eh, že tento národní program takto dobře funguje. Navzdory všem výsledkům, jsme dos- kterých jsme dosáhli, bohužel existují i některé problémy. Jedním z hlavních problémů A opět je to určité omezení pro dívky. Děti nemohou pokračovat ve svém vzdělání, protože od 12 nebo 10 let jsou oddělené školy pro dívky a pro chlapce. A Bamian nemá problém, co se týče základní škol, tam je zajištěna koedukace, takže se tam vzdělávají dívky i chlapci, ale v případě druhého stupně, to musí být oddělené a ve většině případů dívky nemají k dispozici školy a laboratoře, knihovny. To je stále problém. Co se týče zdravotnictví, pochopitelně v oblasti vzdělávání existuje ještě další problém. Dívky, starší 13 let jsou často nuceny, aby se provdali, aby ukončili vzdělání, že v podstatě vzdělání pro dívky není, takže snažíme se, aby neopouštěli školy a aby pokračovali ve svém vzdělávání i po věku 12-13 let. Další otázka naší provinci je samotná geografie, protože jsme velice hornatou oblastí, je tam velká zima, takže lidé žijí v odděleně v jednotlivých eh, údolích a vláda nebo ministerstvo zdravotnictví chce zajistit určité zdravotní služby, aby lidé mohli obdržet eh, veškerou péči, ale někdy je to obtížné zajistit eh, zdravotní služby najít zdravotní zařízení. Čili zajištění většího počtu zdravotních zařízení je pro nás důležité. Máme plán, chceme vytvořit takový mobilní tým, eh, kdy tým lékařů bude odvážet nemocné do lékařských zařízení. Eh, další velice citlivá otázka. náboženství. Náboženští vůdci také často hovoří o rodinném plánování, čili já bych byla velice ráda, abychom získali více dárců, kteří se budou zabývat otázkou plánování rodiny. Vím, že některé oblasti budou velice obtížné z tohoto hlediska, ale často se stává, že naše chudé, nejchudší rodiny mají velký počet dětí, takže zde vzniká i velké riziko pro ženy. Další je otázka pohlaví. Pohlaví je to je taková nová problematika, která se objevila v Afganistánu. Budeme muset zajistit více programů, především my chceme je prosazovat i v našem regionu. Budování kapacit, budování schopnosti řízení, vedení, Vláda Afganistánu má plán pro své státní úředníky. Do roku 2020 bychom měli mít 30 úředníků žen. Nicméně je to velice obtížné, protože máme nedostatečné kapacity, to znamená, musíme vybudovat kapacity žen, manažerek, schopných vedoucích pozic. Takže opět Ráda bych poděkovala Evropskému parlamentu i výboru pro rozvoj, také pod výboru pro lidská práva, ženská práva. Chtěla bych opět poděkovat za to, že jste mi dali příležitost, abych k vám pohovořila. Takže pokud máte jakékoliv dotazy, tak je velice ráda odpovím. Děkuji. Tak so Děkuji. Ještě jednou, děkuji moc krát. Paní Sorábí, to bylo velice zajímavé, to, co jste říkala. A mm, možnost, e, že dívky nyní mohou studovat, to je pro vás velká věc, to chápu, když dívky e, jsou vzdělané, tak eh, lépe se pak mohou zapojit do společenského života a ovlivňovat chod věcí. Mm, nyní je čas prostor na otázky, samozřejmě, ale mm, já bych chtěl dát slovo paní předsedkyně podvýboru pro lidská práva. Prosím. Děkuji. Já chci poděkovat za to, co se vám již doma ve vaší provincii podařilo. Mám několik otázek. Já jsem byla v Kábulu v roce 2003, takže to je před dávnou dobou. A tehdy jsem tam navštívila ženskou věznici. A viděla jsem, že více než 90 vězenkyň tam byla, protože se tam cítila bezpečněji než venku. Jediná věc, kterou spáchali, je, že nerespektovali práva své rodiny. Pravidla, pardon, pravidla své rodiny. A vy jste řekla, že vy máte i tu policii, která ženy chrání, ale jaká je situace eh, eh, těch, eh, kteří jsou vystaveni násilí ze strany rodiny. Jsou tam, máte nějaké asilové domy, kam se mohou uchýlit, anebo radši se uchýlí do vězení? Potom, vy mě, ano, to, čeho jste dosáhla, je vynikající, ale vy jste se nezmínila o těch, kteří jsou eh, proti vám, kteří vám chtějí bránit, kteří mají jinou představu, jak by ženy a dívky měly žít. Vyhrožují vám eh, a chtějí vám zabránit pokračovat v této politice. Vy jste řekla, že i máte tu školu mm, pro mm, eh, Highest on the list with the Hodní asistentky. A takže to je velice eh, zajímavé. Víme, že ta situace v porodnicích a vůbec porodnictví byla hrozná. Zlepšila se a potom Brzy se bude konat eh, konference o eh, rozvoji Afganistánu, bude se konat v Bonu, v Bonu a chtěla byste vyslat nějaké signály vůči této dárcovské konferenci. Děkuji. A nyní Máme zde čtyři zájemce o slovo a po otázkách budete moci zareagovat paní Soráby. Nejprve paní Boskurt. Paní Boskurt. Děkuji, pane předsedo. Děkuji, paní guvernérko. Děkuji za úvodní slovo. Vím, že <laughs> vy jste guvernérkou v dost problematické části světa. A já děkuji, že hodně chcete prosazovat genderovou rovnost a práva žen. Ještě bych se chtěla vrátit k té situaci beztrestnosti, protože v Afganistánu máme hodně žen ve věznicích eh, kvůli eh, morální trestné činnosti takzvané a e, ve většině případů přes 50% jsou tam e, e, proto, protože ty ženy byly znásilněny, je, jde většinou o domácí násilí. My jsme měli příklad jedné ženy, která byla znásilněna a dostala za to tři roky vězení a ona se odvolala, aby uplatnila svá práva, dostala nakonec 12 let odnětí svobody teď eh, eh, tedy se bude moci eh, dostat z této situace, být osvobozená, ale proto, poněvadž když bude ochotná si vzít toho, kdo ji znásilnil. A moje otázka je, pokud je o práva žen, co děláte, aby se situace změnila, poněvadž to je skutečně velice srdce rvoucí vidět Mm, tyto ženy, eh, eh, jejichž práva jsou popírána. Paní Gomez má slovo. Já jsem velice ráda také, že vás tady vidím. Já jsem navštívila vaši zemi v roce 2008 a, a já bohužel ale jsem tehdy nemohla jet do Bamianu. Moje otázka se e, i týká toho, co se stalo na té cestě, protože když jsme e, se vrátili a když jsme se dostali do Kábulu, když jsme se setkali se prezidentem Karzajem, tak pan generál Filip Morion tam tehdy vedl e, tu misi, která za vám jela do Bamianu a on mi řekl, že vy jste si sněžovala, že ta cesta z Kábulu do Bamianu byla velice špatná, vlastně nebyla dokončena, to je velká překážka rozvoj není zde možné tedy potom eh, i třeba prodávat eh, eh, ovoce zeleninu, kterou produkujete ve vaší provinci a je to jenom 150 kilometrů. Pan prezident Karzaj řekl, teď já jsem právě otevřel tu cestu, oficiální ceremoniál se právě konal a E, takže, mm, a, e, mm, takže ono, ale to bylo tak, že tam byla jedna část Kabulu někam do nějaké vesnice, potom tam kus nebyla, potom k vám. A tam se zdali ta silnice již byla e, dokončena, abyste mohli prodávat místní produkci. Druhá otázka. Možná nám řeknete, jak vy vnímáte ten způsob, jak mezinárodní společenství pomáhá, nebo spíš možná nepomáhá rozvoji v Afganistánu. Tehdy se hodně hovořilo o PRP a podle mě to nemělo moc velký smysl pro dlouhodobý rozvoj, když ty úmysly byly chválihodné. A potom k ženám ještě. Kolegové již zmínili situaci Arsány a mm, já jsem navštívila eh, nemocnici eh, pro popálené ženy, které se snažily právě i eh, stejně tak tedy utéci. A já chápu, že Evropská komise tedy eh, věnuje tomu finanční prostředky a věnovala finanční prostředky k tomu filmu, ale ptám se, proč nedy není šířen mm, a ten dokument není šířen. Mm, proč? Protože ty ženy, o kterých se tam vypráví v tom dokumentu, jsou ve vězení a eh, já bych chtěla, abyste se k tomu vyjádřila. Potom ještě k dětem Hodně lidí mi řek, říkalo, že to násilí, respektive eh, eh, tedy znásilňování, je dost běžné i na dětech, nejenom na ženách. A nikdo o tom nemluví, o znásilňování dětí. Hm, eh, znásilnění je velice mm, hm, běžná hm, trestná činnost na, na páchaná na dětech a chlapcích. A takže Mm, to vím, že to jsou otázky velice problematické pro vás. A závěrem, jaké eh, budou eh, důsledky toho, že se stahují mezinárodní vojenské složky, především američané, a jak se to odrazí na politické atmosféře a jak se to odrazí na fungování vlády. Také v minulosti se hodně hovořilo o rodinném právu a mm, pak se e, tam ta kritika byla velice negativní. Ptám se, stali se situace změnila? Otázky <laughs> byly velice četné, ale nicméně ještě dám možnost dvou řečníkům a poté si vyslechneme odpovědi paní Sekler a potom pan Tarabela. Děkuji, paní Sinclair, děkuji, pane předsedo. Já chci přivítat paní Soráby. Já se právě vrátila z Afganistánu. Byla jsem v provincii Helmit, jsem byla kde tedy působí především britské bezpečnostní síly a jejich profesionalita na mě udělala velký dojem. I to, jak se tam rozvíjí infrastruktura. Především, oni mi dali ta, tato čísla, to je takové porovnání, eh, jak to bylo za Talibánu a jak to je teď, tedy deset let poté, po invazi. 1 eh, tisíc na 4 tisíce se zvýšil počet skol, 1 eh, milion Eh, studentek tam byl tehdy, teď jich je 8,3 studentů a žádné ženy ve vládě tedy tehdy. A, mm, takže to eh, je pravda. Potom i se eh, zvýšil počet tedy silniční sítě, 42 tisíc kilometrů a i mobilní firmy tam fungují, je jich tam teď 6, v roce 2001 byla pouze jedna, potom se i zvý, Eh, zvýšila péče, eh, zdravotní péče a klesla umrtnost dětí, takže velké zlepšení. Ale i když ještě určitě vás hodně čeká. Co mě zarazilo, mm, američané mi říkali, že chtějí do roku 2014 stáhnout své vojáky, jenom v Helmetu oni eh, mají na starosti i to, že zaměstnávají 6 tisíc lidí. A Eh, takže jenom to, že tam jsou tyto jednotky, tak to je velký příspěvek k ekonomice v Afganistánu. A jakmile odejdou tito vojáci, co je nahradí, co je nahradí v té ekonomice? Eh, je třeba mít určité plány do budoucna, jak to má být eh, a jak to bude i Eh, samozřejmě ono těžké chránit lidská práva, když lidé mají hlad, no tak potom asi se obrátí směrem k Talibánu a budou chtít aspoň mít nějaký příjem třeba se pěstování opia a tak dále. Potom, eh, potom eh, mm, ob, ob, mm, soudnictví, občanské civilní soudnictví a jak touto cestou lze chránit lidská práva. A co je třeba ještě podle vás udělat? také i jsem se sešla eh, s panem generálem Shorin Shah, který má tedy generále náčelníkem bezpečnostních složek v Afganistánu, který hodně eh, <clears throat> i se věnoval výcviku eh, těchto složek, ale došlo o 30%, došlo ke 30% odchodu Afgánců eh, z těchto složek. Proč? Jeden ze tří tedy vůbec nedokončí výcvik a odejde z těchto bezpečnostních složek. Můžete eh, mi říci nějaký důvod? Potom vy hovoříte, že musíte mít udržitelnou ekonomiku, ale proto je třeba mít i silnou eh, infrastrukturu eh, eh, politickou infrastrukturu, ale ono to není, hm, protože tam není ten systém politických stran, který by byl tou infrastrukturou. To jsou spíše různé tedy klany, kmeny. Pan prezident Karsaj v roce 2014 se bude ucházet o znovu zvolení. A to je ve stejném roce, eh, kdy koaliční eh, vojenské síly chtějí eh, začít ustupovat. A jak vy vidíte ten vývoj? Co nastane? Třeba, já jsem byla v Tunisku, a teď to vidíme i v Egyptě, v Libii, protože bez strukturovaného politického života, jak zajistit určitý pokrok? Další věc, která mě velice zaráží, a já vítám to, co říkáte, je, že ty evropské americké vojenské síly, tedy ty mezinárodní síly, ty eh, věnovali velkou energii, své životy, mm, hodně eh, krve tedy bylo eh, prolito, hodně se vložilo, investovalo do Afganistánu a jak tedy e, zajistíte, že to nebylo mrháním? Až 389 britských vojáků e, zahynulo e, za tu dobu, kdy se při té snaze zachránit Afganistán. Takže jak zajistíte, že to nebude promrháno? Děkuji a poslední řečník, předtím než dáme odpověď, pan Tarabela. Děkuji, pane předsedo, paní guvernantko, jsem nesmírně poctěn, že jste mohla přijít k nám do našeho výboru, abyste k nám promluvila. A, že jste se před námi mohla vyjádřit. A když vidím, v jaké guverny jste, guvernan, jste vládnete, Uvědomil jsem si, že Bamián je velmi slavný v celém světě, protože Taliban se rozhodl bojovat eh, proti obrovské suše Budy, kterou tam strhli a myslím si, že to vyprovokovalo strašnou vlnu ve světě. V této zemi, kde ženy trpí diskriminací, útlakem, kde se zakazuje lékařům vykonávat jejich eh, profese, kde takto řádí Taliban. Jak je tedy možné, když se podíváme například na umělecké obrazy nebo na umělecké výtvory a podíváme se na vývoj lidstva, podíváme-li se i na tisk, kde se příliš nehovoří o, o lidské realitě. Là, c'est Pour ça, je vais vous dire, témoigner que fut célèbre pour... A jenom jsem chtěl říct, co pro mě znamená Bamián, protože já ho znám právě z této oblasti v souvislosti s tou velkou sochou a jim zničením. Ale možná, že bych se rád zeptal na jeden problém. Dnes v Belgii 21. listopadu začíná proces s jednou pakistánskou rodinou, která byla obviněna byl to bratr no, k mladé osoby, která se jmenuje Sadia, která studovala eh, právní vědu v Belgii a byla zavražděna svým bratrem eh, tím, čemu se říká zločin ze cti, eh, ze cti tedy v úvozovkách, bez pochyby tedy čest, to je to, co se rodina domnívala, že ztratila, protože tato dívka odmítla vdát se za někoho, kdo, koho ji našli. Byl to nějaký vzdálený bratranec v Pakistánu. A je to poprvé, kdy se koná takový proces, který se týká nejenom toho vraha, to je tedy ten bratr, který zabil 22. října 2007 a svou dceru tady u Charleroi dvěma ranami nožem, ale zároveň také rodiče, kteří jsou obviněni ze, z komplici, ze spiknutí. Nedomníváte se, že takový proces, myslím, týká se to těch nucených manželství, to je přece realita ve velké množství, um, jistě i v Afganistanu. Já vím, že to není zrovna případ, že vy nejste že z Pakistanu, ale nedomníváte se, že takový proces, jako ten, o kterém hovořím, by mohl vyvolat prostě určitou bouři v afgánském obyvatelstvu? Tak se mi pane Tarabelo. Takže prosím pěkně, eh, nyní eh, buďte tak laskavá a eh, odpovězte na otázky, které jsou zazněly. Ne, ještě jednu otázku, prosím pěkně. Krátký dotaz. V první řadě bych vám chtěl vzdát hold za to, co děláte. Je to zcela zásadní práce a já jsem velice potěšen tím, co jste nám dnes dělila. Chtěl bych vědět následující. našich eh, dokumentech eh, máme informace o nové strategii. A je tady jedna kapitola, která se zabývá problematikou drog. Čili já bych se vás rád zeptal, zda tento problém drog existuje i ve vaší provinci, jak eh, jej řešíte a pokud tento problém máte, tak jakým způsobem chcete nahradit produkci opia nějakými jinými plodinami. Jak to v praxi bude vypadat? Děkuji. So, to je mnoha frågor, så eh, Děkuji. Mnohokrát zazněla celá řada otázek, takže prosím, máte možnost na ně odpovědět. Thank you very much, Mr. Chair. Mnohokrát děkuji, pane předsedo. Chtěla bych poděkovat za velice důležité otázky. První otázka se týkala žen ve věznicích. Pro řadu žen, které byly znásilněny, se dostávají také do vězení, bohužel zemích, jako je Afganistán, postkonfliktní zemi, ten problém, který jsme měli, je nízká úroveň vzdělání a pochopitelně s tím jsou spojené určité problémy. U nás v provinci máme takový útulek pro ženy, které byly znásilněné, mají možnost se tam uchýlit, ale ne vždy takovýto eh, útolek, takovéto zařízení může jejich eh, problémy vyřešit. Možná se s vámi podělím o jednu takovouto zkušenost někdy. Podle negativního imidže lidí si celé řada lidí myslí, že jste jim nadřazeni. A od eh, proroka Mohameda generace po generaci jste členové určité vrstvy. A v podstatě chlapec, který je z dané rodiny Sajit, je vinen a dívka z takovéto rodiny si musí vzít eh, obyčejného chlapce, ale rodina tohoto sejda často dělá problémy. A to je ten případ, kdy ta chudá dívka se potom dostane do takovéhoto útulku, protože v tomto případě jsme nebyli schopni ten problém vyřešit. Soud neodvádí svoji práci. Je to tedy tlak z nejrůznějších stran dané komunity na daný soud a soud nemůže rozhodnout. Pochopitelně další problém je korupce. Korupce mezi soudci v rámci celého soudního systému. Obědvala jsem s jedním velvyslanců NATO, byl to velvyslanec Nového Zélandu, který nás pozval a hovořila jsem s nimi právě o tom problému, že po roce 2014, až se vojenské síly stáhnou, až zahájíme přechodné období, tak je důležité, aby skutečně u nás fungovala zákonnost. Abychom měli program pro budování soudního systému, abychom implementovali právo a tento problém vidíme právě v naší provincii, protože soudy soudní systém musí mít svoji nezávislost. U nás tomu tak je, nemohu nějak nutit, aby eh, tedy přizpůsobili svůj rozsudek. Tato ubohá dívka se chtěla vdát s jiným chlapcem, nicméně jeho rodina nebyla spokojená. Rodina si myslela, že jsou nadřazení té její rodině, takže to nebylo povoleno. V tuto chvíli v podstatě se jim to neřekne na rovinu. Vytvoří se nějaký umělý problém, vytvoří se nějaká výmluva. Tyto věci se pořád mohou stávat. Takže z tohoto důvodu říkám, že potřebujeme komplexní eh, školící program po rovnost pohlaví, osvětu nejen z hlediska rovnosti pohlaví, ale možná teď bych se vrátila k jednomu z článků, který byl vydán roku 2006. Jeden zpravodaj z Indie přijel roku 2007 do mé provincie a v podstatě řekl, že se musí změnit chování mužů. Já se omluvám za chování mých mužských kolegů, ale musíme změnit také uvažování žen. Například eh, v naší provincii musíme změnit uvažování mužů. V podstatě jinak není možné zajistit změnu v životě žen. Pokud by mě nepodporoval můj manžel, tak jako guvernérka bych nebyla schopná řídit naši provincii. Pokud eh, by nepodporovali moji kolegyni na velvyslanectví, tak eh, by také má kolegyně nemohla přijet eh, do Belgie a působit zde na afgánském velvyslanectví. Čili je velice důležité, aby tyto ženy měly velkou podporu ze strany mužů. Protože jinak tady máme tolik problémů. Ten útulek, to je věc, která nám nevyřeší všechny ty problémy pokud ta žena opustí ten eh, daný útolek, tak velice často se může stát, že někdo zabije, zastřelí. Takže sociální problémy naopak budou narůstat. Musíme napravit eh, ty věci v naprostých základech. Musíme zajistit, aby lidé začali uvažovat jinak, eh, například i ve školských osnovách eh, se to musí jasně odrážet. Pochopitelně tady existuje politika, jak změnit osnovy vzdělávacím systému. Naše generace, generace mé dcery, tak v Afganistánu byla džihadistická skupina a ve školních učebnicích byl text, kde se říkalo, tatínek se vrátil z práce a maminka mu připravila čaj. A maminka vyprala. V knihách je jasně řečeno, že žena musí připravovat eh, jídlo pro celou rodinu, musí vyprat manželovi a tak dále. Čili to je taková ta ideologie, kterou eh, se učíte od dětství. Musíme tedy změnit uvažování lidí, a to především mužů. Pokud bych neměla podporu ze strany svého manžela, tak bych ničeho nedokázala a na to nesmíme zapomínat. Co se týče úmrtnost matek a porodní asistentky, eh, jak už jsem hovořila o té škole, to není pouze v naší provincii, ale i v jiných provinciích. Máme takový program, který pomáhá matkám, jejich dětem, abychom snížili úmrtnost matek. Během své funkce jsem stála před celou řadou velkých výzev. V naší náboženské kultuře máme také nejrůznější oslavy takový festival, svátek a každý tento svátek znamená, že nejdříve je modlitba ze strany toho náboženského představitele a zazní různé projevy. A já, když jsem chtěla mít projev, tak to byl velký problém, ale naštěstí jsem se osvědčila, měla jsem doslova něco v kartách, že jsem za to nešla do vězení. Já jsem se tehdy obhájila, že jsem eh, vlastně nedala žádné kázání, ale řekla jsem, že to byl pouze projev. Takže vidím okolo sebe celou řadu žen a díky tomu se cítím silnější. Musíme být eh, silné, abychom se necítili oslabené a jakmile získáme tento pocit, tak něco dokážeme. Pokud ovšem nebudeme dostatečně silné, tak se může stát celá řada nepříjemných věcí. Jedna z otázek se týkala toho, jak můžeme situaci změnit. Já si myslím, že zákonnost, dobrá zpráva, dobré řízení, to je naprostý základ. Také vzdělávací programy, osvětové programy, nejrůznější vládní programy, Pokud můžeme tedy uplatnit právo, tak díky tomu zlepšíme celou řadu věcí. Dále zazněla otázka, která se týkala silnice. Ano, silnice jsou velice důležité, například pokud lidé z Bamianu jsou izolovaní, tak právě je to kvůli nedostatečné infrastruktuře. Also the Bamio, uh, äh, Afghanistan Center in Kabul. So that's why... tam jenom jednoduché cesty, takže ty silnice jsou nesmírně důležité, nicméně máme dobrý projekt pro cestovní infrastrukturu. Není to úplně ideální propojení, ale různé stavební projekty v oblasti silnic probíhají. Mezinárodní společenství je přínosné pro Afganistán zcela jistě. Bez mezinárodního společenství, bez zemí NATO, Spojených eh, států amerických, bychom nedosáhli našich úspěchů a nacházeli bychom se ve stejné situaci jako 2001. Takže zcela jistě, bez pochyby, můžeme říci, že mezinárodní společenství je velice užitečné pro Afganistán, především pro lidská práva, posílení postavení žen a také svobodu médií. Média ve občanské společnosti sehrávají velice důležitou úlohu. I když nejsou možná tak silná, tak zcela jistě sehrávají klíčovou úlohu. Možná beztrestností já jsem s tím neměla nikdy problém. Většina, aspoň tedy já jsem hovořila s těmito ženami, zavádíme celou řadu projektů, které budou koordinované. A ještě k tomu filmu. Bohužel to se týká Ministerstva pro kulturu a informace. Ano, slyšela jsem, že tady je nějaký problém s tím dokumentárním filmem. A co se týče znásilňování dětí, bohužel k tomu v Afganistánu dochází. Nicméně Taliban a otázka Talibanu pokud eh, bude z její strany docházet eh, k znásilňování chlapců, taky musíme dát šance, aby dělali víc, protože otázka nedostatečné bezpečnosti v eh, těch odlehlých oblastech, v nejrůznějších provinciích, potom dávají příležitost těmto lidem, kteří dělají problémy, kteří podněcují válku a různé půdky, takže co je důležité, aby v každém případě se tito lidé dostali před soud. Co se týče rodinného práva, tak eh, došlo ke změně. Já jsem byla jednou z těch, i když jsem šítka, co se týče mého vyznání, byla jsem proti tomuto zákonu, stála jsem proti a několikrát jsem jej interpelovala celá řada ostatních kolegů, takže naštěstí díky tomu se eh, to rodinné právo změnilo. Další věc se týkala občanské společnosti a politických stran, že tady není žádná silná politická strana. V poslední době dochází ke změně. Pochopitelně ty politické strany, které zde fungují, byly vytvořeny mujahedíny, nicméně nyní se vytvářejí nové politické strany a jedna silná politická strana, která se e, registrovala, je Hakwa Delat, Spravedlnost a právo a spravedlnost, která se nedávno registrovala u ministerstva spravedlnosti. Čili to je velice otevřená politická strana, kterou zastupují vzdělaní lidé. Já si myslím, že pan prezident Karzaj nebude proti těmto politickým stranám, ale sám nechce vytvořit svoji politickou stranu a já jsem ovšem neslyšela, že by byl proti vytváření těchto nových politických stran. Je jich tam spousta. Já osobně jsem proti tomu, abychom měli více než 80 politických stran. Pokud bychom mohli mít pět až deset good dobrých <laughs> politických stran, tak by to bylo zcela jistě užitečnější, než mít velký počet eh, stran, které nejsou zas tak vlivné. se Bringing uh, the people who are uh, the, the Uh, you have been talked about the Dále jste také hovořil o tom pakistánském případě. Skutečnost, že tito lidé budou souzeni, zcela jistě bude pozitivně oceněno a bude to oceněno v Afganistánu, protože pokud tyto zločiny budou potrestány, tak je důležité, že tito lidé budou pohnáni ke spravedlnosti. To je dobré. Co se týče problémů s drogami, tak eh, v mé provincii nejsou drogy, protože uplatňujeme velice přísně jednotlivé zákony a pochopitelně jsme nedostali dostatečnou podporu aby tyto lidé mohli pokračovat ve svém živobytí. Nicméně naši občané jsou velice rádi, že uplatňujeme přísně veškeré předpisy, zákony a podporují vládní politiku, abychom měli více projektů v oblasti jednak rozvoje a zajištění míru v naší provincii. Mnohokrát děkuji. Já se omluvám, pokud jsem neodpověděla úplně na všechno. Uh, we have uh, two more questions. Uh, Ještě další dva, dvě, dvě otázky. Paní Děla a potom paní Boskurt. Pan Děla. Děkuji, paní guvernérko, za odpovědi. Vy jste odvážná žena. A já mám takovou dost problematickou otázku. Mezinárodní společenství se stahuje z Afganistánu. A po jak řekla paní Sinclair, po těch eh, mnoho let eh, bylo prolito hodně krve, hodně peněz se vložilo do Afganistánu, hodně do toho Západ tedy investoval. A až se eh, mezinárodní společenství stáhne, tak je zde taková obava, Eh, zdali vůbec eh, to, co eh, bylo vloženo tam, pokud je o budování občanské společnosti, administrativy, právního státu, policie a tak dále, výcvik vojáků, soudnictví, budování soudnictví, zdali tedy to bylo dostatečné pro to, abychom zabránili tomu, aby Taliban opět se nevrátil, nedostal k moci. A nebo jsme promrhali všechno to úsilí a stavujeme se předčasně, a v podstatě vás necháme ve stavu, v jakém jste byli v roce 2001. Asi my tady od stolu to neposoudíme, ale vy víte, protože vy vidíte, co se děje. Vy vidíte, co se všechno vybudovalo a vy víte, v čem jsou nedostatky. Jak je tedy váš názor, až se stáhneme? Podaří se vám to pokračovat na té cestě? A nebo opět spadnete pod Taliban. Děkuji, paní Boskurt. Jenom stručná návazná otázka k mé předchozí otázce. Souhlasím s vámi, paní guvernérko, ohledně faktu, že e, právní stát a soudnictví je třeba posilovat v Afganistánu. To ano, ale to nestane se zítra je zde hodně žen ve věznicích, protože byly znásilněny a nejenom i ženy, ale i děti. Další nevinné oběti. Tam se vy jako guvernérka. Já nevím, jak je to v Afganistánu, ale eh, není možné třeba udělit amnestii, třeba vy jako guvernérka nemáte to právo udělit amnestii, anebo když ne vy, tak někdo jiný to je skutečně situace, to je situaci, kterou je třeba vyřešit co nejrychleji, protože jinak ty věci eh, nebudou tak, jak eh, bychom si přáli teď do angličtiny. Ano. Ještě poslední od paní Sinclair. Okay, can you, can you hear me? Eh, ještě bych chtěla mm, přeformulovat otázku. Ano, ta poslední, to jenom tu poslední část, takže tu poslední část. Jako guvernérka. Vy jako guvernérka můžete těm uvězněným ženám, které eh, jsou tam, protože byly znásilněny, můžete jim udělit amnestii a pokud to není v maši, ve vaší moci, můžete mi říci, v čí moci to je a co udělat, aby se eh, napravilo bezpráví. Paní Sinclair, prosím. Děkuji. Jenom chci připomenout některé z mých otázek, které jsem položila. Navažuji na, panu, na pana Devu. Ekonomika protože, eh, protože ta infrastruktura a platy a podobně. Co se s tím stane po roce 2014? Budete schopni tedy nahradit to mezinárodní společenství, aby lidé zase nezačali pracovat pro Taliban po roce 2014 a další věci. To bylo... Ano, tedy 33% odpadlíků z armády. A já se ptám, proč si myslíte, že e, tolik e, vojáků ani neskončí výcvik. Proč? To by mě zajímalo slyšet. A další věc. BBC hodně sleduje Afganistán a mm, zde by, bychom měli stát hold, e, tedy padlým britským vojákům i dalším vojákům, kteří přispěli k, k tomu, mm, aby se věci změnily v Afganistánu. Takže jak vy navážete na to jejich dědictví. Thank you. Uh... Děkuji. Ano. Jak tedy eh, vlastně mm, Eh, nepromrhat eh, tu prolitou krev eh, a ty zdroje, které byly vloženy do Afganistánu. To je to, na co se ptáte. Samozřejmě nesmíme na to zapomínat a navázat na tyto hodnoty. Samozřejmě všichni eh, lidé jsou vděční za podporu mezinárodního společenství. Avšak nezapomínejme, že také došlo k řadě chyb. A já jsem si jistá, že víte, o čem mluvím. Eh, my, tím myslím afgánská vláda a hm, my všichni, my a mezinárodní společenství a všichni my jsme mm, udělali eh, určité chyby v, tom, v té první etapě, když NATO a mm, USA přišli do Afganistánu. A asi kdybychom je neudělali, tak ta situace dnes by byla lepší. Avšak máme ještě čas na to, abychom eh, napravili situaci, abychom e, přijali pro tu nápravu jasnou politiku. A jak to bude, až se stáhnou e, vojenské síly, e, tak jsem si jistá, že nastanou problémy a asi Já předpokládám, že eh, to bude probíhat postupně, ne naraz. A eh, že eh, postupně se budou budovat ty nezbytné předpoklady, ať je to infrastruktura, administrativní kapacita, právní stát a podobně mm a asi eh, ne, ne, není možné, aby odešli naráz, aby se neopakovala situace z roku 92, kdy mujahidiny mm, mm, úspěšně nastoupili eh, do vlády, kdy eh, tedy jsme byli opuštěni všemi a mezinárodní společenství neudělalo nic s tím a začala občanská válka v Afganistánu a to jenom posilovalo Taliban. Další poznámky zdali eh, nedošlo k promrhání prostředků či času. Ne, v žádném případě. Úspěchy jsou hmatatelné, určitě eh, každý uvidí vlastníma očima, když přijede a už řada lidí to vidělo, jak je to s infrastrukturními projekty vzdělávání, zdravotnictví, školství, to mm, nebyla ztráta času. Samozřejmě došlo k určitým chybám na naší straně i na straně mezinárodního společenství. Můžeme je však napravit a určitě přijmout ta dobrá rozhodnutí. Jako guvernérka stále mohu udělit amnestii? Eh, bohužel ne. Orgán, který může udělit amnestii, to je soud. Bez soudu tedy nemohu eh, dát milost eh, nebo tedy amnestii těmto Eh, vězňům a jak jsem řekla, ještě máme hodně práce na eh, justici, eh, systém soudnictví je velice zastaralý, vůbec nevnímá otázky lidských práv a genderovou problematiku. A většina soudců nejsou profesionální soudci. To je další problém, profesionalita soudců.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 some of them 30% or some. A ještě eh, pokud jde o od, eh, odchod těch vojáků z výcviku, těch asi 30%, jak se o tom hovoří, že odchází z výcviku, to je velice tvrdá otázka, tvrdý oříšek. A, ale to je asi kvůli té špatné politice v počátcích. Někteří guvernéři a místní samozprávy se nesnažili eh, dostatečně a nedobře se chovali vůči obyvatelům, takže obyvatelé jsou zklamáni z chování vlád a tady je zde velká desiluze a nemají motivaci pokračovat anebo pracovat vůbec pro vládu a pro stát. V tom je problém. Ano, to je velký problém, komplikovaná věc. Těžko vám to úplně vysvětlím. Uh, a nyní Eh, prosím, pan velvyslanec má slovo. Děkuji, pane předsedo, děkuji vám všem. Eh, paní Sarobe, eh, dovolte, abych jménem paní Sarobe vyjádřil také skutečně naši vděčnost za to, že jsme k vám mohli přijít. Jedna otázka. Otázka týkající se stažení vojsk z Afganistanu. Myslím si, se že všichni se musíme snažit skoordinovat naši zprávu. 2014 není rok, kdy končí přítomnost vojsk v Afganistánu. To, co říkají naši partneři, je, to, co jsme říkali my, i my minulý týden na, vlastně, na válném shromáždění v Afganistánu a e, nyní se připravují dohody, jak z USA, tak s Anglií a s Evropskou uní, s NATEM, s Francií. Také jsme podepsali dohodu s, In- s Indií, abychom zajistili při naše chování vůči mezinárodní komunitě. A právě to bylo cílem, to bylo ujištěním se vlastně, ujištěním. Ne, eh, cílem této konference bylo, abychom celému světu oznámili a mezinárodní komunitě také, že nezačneme opět opakovat chybu, ke které došlo eh, při sovětskou invazí to nebylo pouze pro veřejnost. Samozřejmě to bylo i pro pakistánskou veřejnost, která je zneklidněná právě tímto tématem, ale bylo to i poselství vůči mezinárodním komunitě. A nyní k otázce bez dezerce. Myslím, že 30% je přehnané číslo. Ten jev tady existuje, ale ne tak vysoké číslo. Z několika důvodů. První důvod je, že odpovědný kandidát neměl dostatečnou fyzickou kapacitu, aby mohl působit v armádě, takže ji opustil. Druhou věc, kterou jsme konstatovali, je, že mm, snížení stavu bylo dlouho zřejmě, zejména v období žní, v období žní. To znamená, že vojáci opouštěli armádu, aby pomohli při sklizni své rodině. A je důležité, abychom mohli eventuálně pro toto období poskytnout vojákům dovolenou, která by jim umožnila navrátit se ke svým rodinám a pomoci jim se sklizní. Kdybychom měli skutečně dezerci 30%, tak by dnes bylo nemožné mít takový počet vojáků, který máme. A jistě bychom bývali měli 40 až 50 tisíc méně, čili 30% je přehnané číslo, ale máme tady důvody pro dezerci, o kterých jsem se zmínil. Děkuji mnohokrát. Děkuji mnohokrát. Pane velvyslanče, tím bychom tedy ukončili toto část dnešního zasedání. Paní Sarobe, dovolte, abych vám nesmírně srdečně poděkoval za to, že jste mezi nás přišla za to, co jste nám řekla o situaci v Afghánistánu. Byla jste naprosto mm, zřetelná ve eh, svých vyjádřeních, kam chcete zpět. A vlastně i reakce zde ukázaly, že se velice zajímáme o Afganistán a tamní situaci. Dovolte, abych vám popřál do budoucna, do vaší další práce skutečně všechno nejlepší. Ještě jednou srdečný dík za to, že jste přišla. And this meeting will uh, continue in one minute. Budeme pokračovat našem zasedání za minutu. Děkuji ještě, pane předsedo. Chtěla bych poděkovat eh, za vaši trpělivost a také mnohokrát děkuji, že podporujete můj národ. We will just soon start. Just a moment, please. Zahájíme, prosím, posaďte se. Okej, då går jag tillbaks till svenska. Takže... Så då går vi... Tak budu zase hovořit švédsky chvilku. Och, eh, det är... A budeme tedy pokračovat v našem zasedání a dostáváme se k bodu 3. Máme, napr- Máme tady dva hosty, paní Nejla Daty a paní Karen Hearn z Evropského parlamentního fóra o populaci a rozvoji. A půjde se tady o zprávu o mapování Evropy. Za rok 2011 spolupracujeme v rámci Evropského parlamentu a již jsme se také intenzivně zaobírali tímto tématem společně s Výborem pro rozvoj, kde se jedná o, potín, a boj proti konfliktním situacím a my jsme nesmírně potěšeni, že pan Deva nás podpořil, že nás podpořil vývoj pro rozvoj v celém tomto tématu. Dnes tady máme společné zasedání a budeme hovořit o rozvojové pomoci, jak se tato mm, projevuje nebo jaký vliv má na plánování rodiny. To je otázka, která vlastně se týká obou našich výborů. Nejprve dostane slovo pan Data, pan Deva. Děkuji mnohokrát. Jak víte, v červenci Evropský parlament přijal usnesení co se týče rozvojových politik a jejich dopadu, zdůraznili jsme, že opatření eh, se mají zaměřit na zásadní sociální služby. Je důležité, abychom takto posílili eh, růst a posílili také cíle tisíciletí. Také jsme požádali, aby 20 veškeré rozvojové pomoci bylo alokováno do oblasti základních sociálních služeb. Především jsme zdůraznili důležitost finančních eh, nedostatků. Alokovali jsme zdroje do oblasti reprodukčního, sexuálního zdraví a zdůraznili jsme také, že je důležité bojovat proti HIV. V roce 2010 jsme také hlasovali o jedné, jednom důležitém usnesení dosažení cílu tisíciletí a u této příležitosti Evropský parlament vyzval členské státy a Evropskou komisi, aby eh, změnili pokles ve financování v oblasti sexuálního zdraví v rozvojových zemích a podpořili politiky eh, dobrovolného plánování rodiny, eh, bezpečných potratů a také eh, oblast sexuálních onemocnění. Zdůraznili jsme, že musíme zlepšit mateřské Eh, zdraví matek a také se musíme zaměřit na eh, velké problematické nemoci, jako například eh, malárie a podobně. Také DG3 musí řešit otázku životního prostředí. Očekávám, že tyto priority budou zohledněny také v budoucí DCA, to znamená v rámci nástrojů spolupráce a rozvoje. Musíme věnovat patřičnou pozornost otázkám reprodukčního sexuálního zdraví a musíme zajistit přístup ke zdravotnictví, musíme podpořit zdravotnické služby poskytované v rozvojových zemích. Je to velice závažná otázka a pokud ji nevyřešíme, tak budeme mít velkou nerovnost v oblasti pohlaví, tak jak je to patrné například v Indii, v Číně. V Číně Eh, pochopitelně to má ohromný dopad pro práva žen, protože pokud eh, se narodí malá holčička, tak je zabita. A skutečné právo tedy bude používáno proti ženám, což je velice nebezpečný vývoj. Tak, Děkuji mnohokrát. Takže teď dostane slovo paní Hön a pan Data, nevím, kdo z vás chce hovořit jako první. Prosím pěkně, máte slovo. Thanks very much. I'm Karen Hain. Děkuji mnohokrát. Jsem Karen Hain, jsem místo předsedkyně a jsem také předsedkyně DSW. DSW se zabývá mapováním pomoci spolupráce eh, už více než 10 let eh, a jsme velice rádi, že roku 2007 se k nám připojilo Fórum Evropského parlamentu a chceme zdůraznit některé výsledky našeho průzkumu. Máte k dispozici kopie, nejrůznější materiály. Pokud eh, máte zájem o detailní informace. Pochopitelně ty informace v těchto zprávách jsou mnohem bohatší než během naší 15-minutové prezentace. Chtěl bych také poděkovat vašemu výboru, že jste nás pozvali. Chci také poděkovat Nizozemskému ústavu pro demografický průzkum, kteří nám pomohli dodat určité informace a materiály a také koalici evropských advokátů, kteří podporují rozvoj v oblasti lidských práv a také sociálního reprodukčního zdraví. Takže budeme používat eh, diapozitivy. Chtěl bych eh, poděkovat eh, vašemu výboru, chtěl bych pohovořit o parlamentních skupinách, které fungují po celé Evropě, je jich tam více než 30 a také tam existuje pracovní skupina, která se zabývá populací, reprodukčním zdravím a Paní Sofie Netveld je předsedkyní této pracovní skupiny. Když se podíváte na první diapozitiv, tak vidíte celkové objemy pomoci v této rozvojové pomoci. Když vidíte eh, tuto částku, tak jsme dosáhli úrovně přes 860 miliard a v podstatě roku 2007 to mělo dopad na celkovou rozvojovou pomoc, ale v rámci ODE jsme zažili nový růst a vidíme, že možná v následujících letech bohužel tato pomoc, která zažila určitý nárůst, bude opět snižovat. Tady vidíme podíl ODA ze strany dárců a pokud se podíváte na tu tmavě modrou část daného koláče, tak to je rozvojová pomoc ze strany členských států Evropské unie, což je asi více než 49 Dále ty světlejší odstiny modré jsou eh, příspěvky ze strany institucí Evropské unie. Je to dohromady 58 Celková oda A, pokud se podíváme ještě na další evropské dárce, tak jsme na úrovni více než 60 Ty další dárci, jednak v červené to je USA, dále 20 a vidíte ještě ty další země. E, také je důležité poznamenat, že Evropa především podporuje tuto oblast podpory a bohužel došlo k e, poklesu 3,41 ze strany evropských institucí, které investují do této pomoci. Dále vidíme téměř stejná čísla, ale tady vidíte um, vývoj v čase od roku 2007. Co je důležité, vidíte, že Evropané na té pravé straně Do daného pozitivu. v podstatě ta čísla stagnují. Za rok 2010 za členské státy Evropské unie eh, jsou ty míry nižší než v roce 2008, ale když se podíváme na instituce, eh, tak došlo také určitému pokroku. Naopak eh, velký růst je v oblasti USA, v Japonska. Také nevím, zda si uvědomujete, že Turecko má velký program, eh, který se dostává na úroveň 1 miliardy dolarů. Na tuto pomoc se můžeme podívat i jinak. Zde vidíme velice odlišný obrázek velkorysosti mezi jednotlivými korporacemi, dárci. Když se podíváte ODA, jak je rozpočítána na hlavu ze strany dárcovských zemí, tak eh, nejvyšší procento je Lucembursko oproti ostatním eh, dárcům. Vidíte eh, Dánsko, Švédsko, Nizozemí, dále Spojené království, Německo, USA, Kanada, jsou naopak eh, na té dolní míře dárců, co se týče dárců na hlavu. A další část, na to se zaměřuje náš průzkum, to je financování pro populaci. A v podstatě základní čísla, která se týkají žen a zranitelných skupin obyvatel, už eh, o tom zaznělo, slyšeli jsme, co dělá Evropský parlament, eh, slyšeli jsme o alarmující situaci v Afganistánu, což Eh, je v podstatě jenom potvrzení toho, co víme. Když se podíváme na ženy v rozvojových zemích, 58%, to znamená více než polovina žen, eh, rodí, aniž by je, jim pomáhal nějaký odborník. Po celém světě 215 milion žen by mělo rádo přístup k moderní antikoncepci, vědí, jak funguje, ale bohužel nemají přístup eh, k antikoncepci. Když se podíváte na mladé ženy, tak největší riziko pro jejich život je těhotenství a porod více než válečný stav. A v celé řadě společenství, především v subsaharské Africe, mladé dívky eh, jsou nakaženy HIV a AIDS mnohem rychleji než jakákoliv jiná demografická skupina, čili na to také nesmí zapomínat. Co se týče bodu, eh, o kterém se zmínil pan Deva. Rok 2010 přinesl velké naděje, nejen z hlediska závazků ze strany Evropského parlamentu, který podpořuje tyto otázky, ale také G8 v Muskoce. Eh, zde vznikla iniciativa pro zdravotní služby dětem a matkám. Bylo to ve výši 5 miliard dolarů a potom také vznikla globální strategie OSN pro ženy a děti ve výši 40 miliard dolarů. A pochopitelně Evropská unie zahájila svoji iniciativu eh, dosažení cílu tisíciletí, eh, což bylo ve výši 1 miliardy euro. And now I'd like to take you to the... Nyní bych chtěl pohovořit o financování pomoci obyvatelům. Je to jednak pomoc pro HIV AIDS, dále pro plánování rodiny, reprodukční zdraví. Vidíme, že v roce 2009, co se týče obyvatel, které se nacházejí jeden rok pozadu oproti OEDA. Tady vznikla určitá mezera, co se týče poskytování informací za rok 2009. Vidíme, že tady máme 10,9 eh, miliard dolarů, co se týče podpory obyvatel. Když se podíváte na tu zelenou křivku, tak eh, to jsou rozhodnutí v roce 93-94, kdy ICPD, Mezinárodní konference o rozvoji a populaci, rozhodla svůj program v Káhyře, ale mysleli si, že bude nutné ze strany donátorů financovat globální úsilí v oblasti rozvoje populace. A vidíte, že to financování by již bylo naplněno roku 2005. Nicméně něco se tehdy neočekávalo a to bylo HIV a AIDS. Obnovila se míra nákazy a to bohužel pokazilo do jisté míry určité odhady, které byly učiněny, ty určité prognózy. Čili se museli opět propočítat nové prognózy, s tím souhlasili členové OSN a souhlasili s tím, že to nové číslo nahoře eh, je výši 21 miliard dolarů, což jsou finanční prostředky, které jsou zapotřebí, abychom naplnili eh, globální zafinancování pomoci obyvatelům. Další diapozitiv poukazuje rozdělení eh, našich velkých dárců, co se týče této pomoci a opět vidíte, že máme 12 hlavních dárců, co se týče jejich příspěvků eh, procenta a ODA eh, v letech 2009 a dochází k velkému snížení jejich příspěvků. Například USA přispívá 20% celkové ODA, a, ale přispívá naopak 50% eh, na pomoc obyvatelstvu, takže jejich pomoc je v této oblasti vyšší oproti pomoci ze strany Evropské unie. Když se podíváte na eh, tu desetiprocentní míru, to je ta přerušovaná čára, to je míra, která byla dohodnuta ze strany Mezinárodní parlamentní konference ICPD a těch 10% je cíl, kterému se eh, toto fórum zavázalo. Když se podíváte na naplnění těchto cílů podle jednotlivých zemí, eh, tak eh, Spojené království překročilo tuto úroveň, potom zajímavé je, že i Irsko, Podařilo se jim překonat tuto úroveň, ale naopak v případě dalších dárců ti vůbec nedosáhli této dohodnuté míry možné pomoci. A nyní, když se podíváme na Evropskou unii, na vlády, které také poskytují podporu. Vidíte, že to rozdělení je velice nerovné, co se týče evropských dárců, například Spojené království, Nizozemí, Německo, také Francie, Eh, naplňují své závazky, ale potom je tady určitá tendence snižovat eh, své dárcovské příspěvky. Například Německo v rámci svých eh, závazků G20 se rozhodlo, že to bude 10 miliard ovšem dobrovolných závazků a Francie také slíbila, že poskytne větší finanční prostředky, nicméně ten trend se bohužel snižuje v oblasti skutečných eh, finančních prostředků, které byly poskytnuty. Tato čísla ovšem jsou poskytnuta ze strany samotných dárců. To znamená, že Evropská unie, Evropská komise sama říká, že eh, je to poskytnuto ze strany členských států a vidíme, že někteří dárci také dělají chyby ve svých vlastních zprávách. Takže když se podíváte na tato čísla, co se týče evropských institucí, to jsou informace, které byly poskytnuty Evropskou komisí OECD, takže jsou přesná, ale víme, že připouští, že přispění globálnímu fondu je 400 milionů euro a podle různých metodologií které byly dohodnuty, 60 toho může být považováno jako příspěvek pro podporu rozvoje populace. Na to nesmíme zapomínat. Na jedné straně víme, že to je přesné, ale i nepřesné. A ještě, abych se vrátila financování ze strany evropských institucí, tato, tento diagram poukazuje na variabilitu financování mezi různými kategoriemi pomoci rozvoje populace. Ta zelená křivka, nejvyšší v roce 2003, je pro rozvojovou pomoc. Těžko rozeznáte ta, ty barvy, ale ta zelená křivka, která je nejvyšší v roce 2006, to je na reprodukční zdraví. A ta fialová, nebo ta zeleno, modrá, nejvyšší v roce 2007, to je pro HIV AIDS a Dále tady máme křivku pro základní výzkum a vývoj a potom ta tmavě zelená se zabývá plánování rodiny. Jsou tady také programy v rámci evropských institucí, je tady určité odůvodnění pro ty různé výkyvy ve financování, ale eh, z hlediska rozvojových zemí ty důvody se musí nebo nemusí hodit těmto rozvojovým zemím, eh, hlavně co se týče těch jednotlivých projektů, které jsou zafinancovány v této oblasti. And now eh, we'll take a look at what I think is perhaps the most interesting slide. nyní možná ten nejzajímavější slide této prezentace, to je podle eh, sektoru. A jenom pokud jde o ty různé e, sektory, základní výzkum, e, rodičo, e, rodinné plánování, základní služby RH a HIV AIDS. Pokud jde o programy ICTB, které byly podepsány v roce 1994, tak financování víceméně nejdříve stagnovalo, než jsme přijali MDG. Jak vidíte, to je ta čára dole, která mm, víceméně stagnovala. V roce 2001 byl podepsán MDG a vidíme, jak se začalo financovat. Financování ale bylo nerovnoměrně rozloženo, takže po deset let nové prostředky především šly na HIV AIDS téměř výlučně. A tady vidíme jasný eh, trend, ta šedá čára nahoru a nahoru to jde, kdežto ostatní stagnují až od roku 2008-2009 vidíme posun. Poprvé vidíme, že došlo k snížení prostředků na HIV AIDS, což je škoda, protože tady existuje velká potřeba, ale zároveň eh, k velkému nárůstu eh, těch eh, služeb reprodukčního zdraví, což odpovídá toho, těch nových iniciativ, které se týkají zdraví dětí. Takže HIV AIDS to šlo dolů, což je špatná zpráva, ale zároveň reprodukční zdraví šlo nahoru a to významnou měrou vlastně poprvé. Další dvě oblasti, eh, eh, rodinné eh, plánování a ty základní výzkumné služby, tak to zůstalo stejné. Tady konkrétně poslední tři roky, eh, pokud jde o reprodukční zdraví a dárce, jak vidíte, Spojené eh, státy, mm, tam se velice zdůrazňuje toto téma mm, ve srovnání s ostatními dárči, dárci a mm, potom Nizozemsko další velký eh, dárce, který věnuje prostředky, potom Spojené království. Spojené království v roce 2008 nepo poskytlo údaje, protože tam došlo k metodické změně, takže ty údaje jsou nesrovnatelné. Tam mm, ty údaje chybí. To neznamená, že by nebylo nevkládali prostředky. V roce 2008 potom vidíte k tomu, jak dochází k tomu poklesu. Je, e, máme zde i definici reprodukčního zdraví. Především jde o to, že se má zaměřovat a zaměřuje se na péči, vzdělávání, poradenství, v těhotenství a podobně. A, takže otázky, které se týkají těhotenství a porodu. Jenom ještě mm, mm, poslední pohled na tento slide. Vidíte to financování od eh, všech zemí, které se týkají reprodukčního zdraví. Některé do toho vkládají více prostředků, jiné méně. A potom eh, rodinné plánování. Tady vidíte velký rozdíl. Rodinné plánování To financuje pouze tedy Spojené, eh, Spojené státy, Německo, Španělsko, Kanada, trochu Nizozemsko, kdežto nikdo jiný neinvestuje do rodinného plánování, rodičovského plánování. A vidíte, že koncepce rodičovského plánování eh, eh, v podstatě je podceňována většiny, většinou členských států 000 a eh, i když a, a, hlavní téma e, je antikoncepce, tak to vidí obyvatelstvo, ale tady se to neobjevuje. Důvod asi je, že evropští dárci, hodně z nich má komplexnější přístup k této tematice, to znamená, nenahlíží na to jako rodičovské plánování, ale pouze je to pro ně součást, mm, součást reprodukčního zdraví a dalších sektorů. Je to taková kombinace všeho a ne konkrétně pouze téma rodičovského plánování. Takže proto asi nevykazují tyto údaje eh, eh, v této rubrice. A mm, Tady, teď, to je teď komplikované, tady trochu se to komplikuje. Tady se nám ukazuje, že až do roku 2009, jak byly ty výdaje, příspěvky dárců, které se týkají reprodukčního zdraví, především AIDS, HIV, eh, eh, mm, potom ty tři tedy základní eh, křivky a vlevo a vidíte, jak to potom klesá, pokud jde o výhledy, co je potřeba. A abychom splnili naše MDG v roce 2015, tak je třeba zmobilizovat prostředky a dalších 24 miliard pro HIV AIDS za, v šesti letech 43,5 dalších tedy eh, pro reprodukční eh, zdraví a rodičovské plánování a 3,1 pro základní výzkum v příštích šesti letech je třeba. A mm, řada lidí mm, e, e, se zaměřila na e, to, že roste populace na světě, je to 7 miliard mm, tento rok a je třeba si uvědomit, že zatím jsou věci jako, že třeba mnoho že nemá přístup k rodičovskému plánování, ke, kontra, k antikoncepci a proto dochází k explozi velikosti rodin. V jejich zemích tam dochází k rychlému nárůstu populace, kdežto zdravotní služby a další služby eh, nedrží tempo s tímto. A mm, kdyby tedy těch 250 milionů mělo přístup k antikoncepci, bylo by to lepší. Děkuji, děkuji za pozornost. A jenom bych chtěl ještě upozornit ještě jednou na publikaci. Mm, já myslím, že zajímavý je ten profil jednotlivých států, jak tedy si vedou jednotlivé země a e, to je pro vás určitě zajímavá informace, abyste viděli, zdali e, je to uspokojivé nebo ne. A e, chci i poděkovat vašemu výboru a výboru DV, že jste nám dali tuto možnost prezentovat tyto údaje z této studie a také chci poděkovat i kolegům, kteří nám pomohli s výzkumem, tedy s tím mapováním Evropy. Děkuji. Děkuji. Teď ještě švédsky pár slov. Děkuji. Děkuji, že jste přišli a že jste nám ukázali eh, toto všechno, což je velice zajímavé. A dám slovo panu Devovi, nejprve, který má otázku. Um, first of all, I'd like to... Za prvé, mm, strana 67 studie, tam, pane Deva, naleznete oficiální definici každé té kategorie reprodukčního zdraví, základní výzkum, rodičovské plánování a tak dále. Tam jsou popsány ty kategorie. Bohužel dnes eh, metoda schromažďování údajů nám nedává dostatečný eh, detail, abychom mohli to rozložit podle jednotlivých podkategorií. Pokud jde o rodičovské plánování, takže ze své povahy to by měla být prevence, kdežto eh, potraty to by mělo spadat do reprodukčního zdraví. A samozřejmě mm, tady mm, to eh, je na těch rozvojových zemích, zdali si to dají takto do legislativy nebo ne. A protože mm, třeba v Indii nyní je tam eh, tedy eh, teď je vel, teď je problém tedy s ženami, jejich nedostatek a nebudou mít tedy ti mladí muži, nebudou mít eh, manželky, nebudou se moci oženit. Je tam velká nerovnováha, to je hrozné, eh, protože práva žen eh, klesají a mm, protože holčičky v podstatě mm, se nerodí, protože tam je taková politika, stejně jako v Číně, to nepovolit a je třeba eh, s tím eh, skoncovat. A to můžeme udělat pouze, pokud budeme mít údaje eh, o tomto jevu, abychom věděli tedy, kolik potom peněz dát na prevenci a kolik na reprodukční zdraví, abychom věděli, kolik se vynakládá třeba na potraty. Na potraty, pokud se zjistí, že to dítě má být děvče, holčička a tak dále. Takže to bychom také měli vědět, jak. A jak to tedy zjistíme? Jak to můžeme zjistit? Prosím. Děkuji. Takže mm, mm, v rámci OECD dárci eh, hovořili o definicích a e, řada členských států individuálně i kolektivně musí tedy si nastavit ten svůj systém reportingu, aby tedy mohli e, vykazovat ty údaje týkající se potratů. A mně jde o financování potratů, když e, se zjistí, že to má být holčička a tak potom se udělá potrat, aby se nenarodila. Takže o tyto údaje mi jde. Děkuji. Já jsem byl před třema týdny v Indii a navštívili jsme Bihar a UP. A hodně se o tom mluvilo i v Dili. Já myslím, že v Indii to je tak vážné téma, že eh, bychom měli zvážit, co se tam započítává, co ne. Jak asi víte, indická vláda přijala předpisy, které znemožňují, aby lékaři e, řekli předem, jaké bude pohlaví toho nenarozeného dítěte, ale jak víme dobře, tak tady vládne korupce. Za druhé, e, e, i řada těch potratů kvůli tomuto důvodu je na privátních klinikách, což znamená samo o sobě, že vůbec je těžké tedy zjistit statistiky. A když se podíváme tady na tyto statistiky, tak to je financování od dárců směrem do rozvojových států. To je úplně co jiného, než to, jak se chovají soukromé subjekty v Indii, které vynakladají prostředky třeba na takové nelegální aktivity. Takže ano, potraty kvůli pohlaví dítěte, to je významný jev a před pár týdny, vlastně v září, e, jsme získali zprávu o tomto. E, ale e, je pravda, že to je rozhodnutí rodin toto podniknout a to není nějak státem řízeno, ať je to v Biháru, ať je to v Jupí nebo kdekoliv jinde. Pane předsedo, já bych chtěl navrhnout, aby váš podvýbor se tímto zabýval, nebo váš výbor se tím zabýval, protože to je útok na ženy ze strany mužů. Vy se snažíte v vašem výboru chránit práva žen, ale to je zásadní útok, kdy vlastně se ani té ženě neumožní, aby se narodila. Já nevím, co musíme udělat. Já, musíme s tím něco udělat. Já to po svenské jen. Ano, tak zase budu hovořit švédsky. Máte samozřejmě pravdu. Teď čekáme na studii mm, Policy Departmentu a jakmile budeme mít tuto studii k dispozici, dáme ji k dispozici i vám. Máte naprostou pravdu, když říkáte, jak důležité toto téma je. Někdo jiný? Okej, då får jag tacka så jättemycket att eh, ni hade möjlighet att kunna vara här. Dobrá, nemá nikdo jiný žádné připomínky. Dovolte, abych vám srdečně poděkoval za to, že jste přišli. Děkuji vám za vaši přednášku. Často tomu bývá tak, že statistické údaje bývají <clears throat> výchozím bodem pro další konání a pro politiku jako takovou. A proto vám velice srdečně děkuji za vaši přednášku, <clears throat> za to, že jste přišli. A my zhruba za minutu budeme pokračovat v našem zasedání. Děkuji všem, kteří tady byli. A teď se budeme zaobírat zasedáním čistě našeho výboru za minutu. Okay, we will. Uh, I can uh, say that that was longer than one minute. <laughs> Uh, but uh, anyway. Takže nám ta přestávka trvala trošku déle než eh, minutu. Můžeme tedy znovu začít. Okej, okay, då går vi vidare. Och... Takže budeme pokračovat v našem zasedání. Čeká nás společně. Protože jsme uzavřeli zasedání s ostatními výbory a teď se budeme věnovat dvěma bodům. Přijetí programu neexistovala žádná přání po změně, takže mohu říci, že jsme <clears throat> program tak schválili. Bod 3. Sdělení předsedy. Mám tři informace pro vás. What? Za prvé bych vám chtěla oznámit jednu věc týkající se té debaty kolem Sacharovy ceny. Oddělování se bude konat ve středu 23 role žen v demokratickém přechodném období bude také hodnocena. A tady bude probíhat diskuze mezi 19. a 21. hodinou 30. minutou. Členové výboru jsou srdečně zváni. A je tady určitá lhůta pro předkládání pozměňovacích návrhů ke zprávě Edity Estrely týkající se energetické účinnosti a sice do úterý 29. listopadu do 12 hodin. Myslím si, že návrh stanoviska byl zaslán dnes, nemýlím-li se, a hlasování se bude konat 19. a 20. prosince. Paní Amela Dodu, zdravím v sekretariátu, to je fajn, že jste u nás začala od 1. listopadu spolupracovat, takže buďte srdečně vítána v našem výboru. A tím se dostáváme k bodu 4. Zápis vám byl zaslán a nemáte-li tedy žádné připomínky, mohli bychom to tímto způsobem přijmout. A teď se dostáváme k bodu 5, program DAFNE, výsledky a výhledy do budoucnosti. Máme tady zodpovědáme. Nejprve se vyjádří komise k nejnovějšímu vývoji v této oblasti a potom se ujme slova zastupkyně Women's Lobby. Nejprve mi dovolte, abych dal slovo paní zpravodajce, paní Bastos. Děkuji mnohokrát, pane předsedo. Nejprve dovolte, bych srdečně <clears throat> poděkovala za to, že zde mohu krátce představit svou zprávu. Než si vyslechneme názor komise či zástupce ženské lobby <clears throat> k tématu programu DAFNE. A budeme hovořit také o výhledech do budoucnosti. V této souvislosti mi dovolte konstatovat následující. Paní komisařka Redingová minulý týden předložila dva velké programy. Jsou to speciální programy pro oblast svobody a spravedlnosti a spravedlnosti a občanská práva. Zde se jedná o programy zaobírající se problematikou násilí zcela obecně a specificky potom programem DAFNE. Tato nová realita eh, uma vez que não há, nenhum je tímto způsobem přijatelná, domnívám se, protože už tady nemáme eh, nebezpečí, že by se ztrácelo ze zřetele to, co v roce 1997 bylo zahájeno. Paní komisařka Redingová také řekla, že prostředky <clears throat> nebudou snižovány pro další finanční období, to znamená pro období od roku 2013. Eh, kromě toho nepolevíme v našich snahách bojovat <clears throat> proti násilí na ženách a mládeži. Dovolte, abych srdečně poděkovala komisi a zástupcům zástupkyní ženské lobby, která se zde vyjádří a přednese nám také své hodnocení současné situace. Děkuji. Tak så mycket och já Děkuji mnohokrát. A nyní dostává slovo paní z komise. Good evening. Dobrý večer. Mnohokrát děkuji, že jste přizvali komisi k této diskusi tuto zprávu, tak jak ji navrhuje paní Bastos. Asi nemusím uvádět, o čem Dafné program je. Je to velice známý program, který byl iniciován, který byl iniciován především Evropským parlamentem. Během své existence byl velice podporován ze strany Evropského parlamentu a myslím si, že přinesl velice dobré, viditelné výsledky. Jedná se o násilí páchané na ženách, dětech. Snažíme se tyto problémy řešit všichni různými způsoby a DAFNE program zajistil více než 500 projektů během své existence v nejrůznějších eh, oblastech, především v oblasti boje násilí proti ženám. Je to otázka kvality, zastrašování dětí, médií, eh, v nejrůznějších oblastech. Čili si myslím, že to je vynikající program a jeden z programů, který nejenže financuje velice užitečné organizace a jejich sítě, ale který také se zaměřuje na nevládní organizace, které řeší tento problém přímo v praxi. Myslím si, že jsme dosáhli hodně viditelných výsledků. Nemluvě o tom, že v některých zemích se dokonce změnily zákony na ochranu žen právě díky projektům DAFNE. A neměli bychom zapomínat na tyto věci, mělo by to být zcela jistě zakomponováno také do budoucích finančních výhledů. Ano, paní Redingová, místo komise, minulý týden oznámila dva návrhy ze strany komise v rámci nových finančních výhledů. Dva programy, jednak v oblasti spravedlnosti, práv občanů, programy budou řešit, že tady jsou zde dvě dimenze. Otázka zjednodušení a další věc se týká oblasti politik. Otázka občanství asi by bylo nejlepším místem, kde pokračovat ve financování právě programu DAFNE. Financování nezmizí a pravděpodobně naopak dojde ke zvýšení financování v této konkrétní oblasti, takže jméno Dafne, hovoří se o programu Dafne, musíme se také podívat na samotný fenomén násilí proti ženám a řešit to v nejrůznějších oblastech, disciplínách, jaké jsou původy tohoto násilí. Je to nerovnost, čili programy pro posílení práv občanů zcela jistě posílí i tuto perspektivu. A musíme se podívat i na zločinecký prvek. Naše soudní systémy musí být efektivnější a musí výjít stříc potřebám žen a dětí. Také v trestním řízení eh, musíme to tedy financovat i z hlediska programu v oblasti justice, nejen tedy z programu pro posílení práv občanů, abychom bojovali proti tomuto fenoménu. Také programy pro oběti. Opět tím zásadním způsobem přispějeme eh, k prosazování těchto oblastí. Dalším důležitým cílem jsou děti, posílení práv dětí. děti se mohou stát oběti takového násilí, takže opět Daphne, není zmíněn jako takový v nových finančních výhledech, ale finanční rok a financování jako takové nezmizí. Čili budeme se zaměřovat na konkrétní potřeby. Co se týče samotného rozpočtu, eh, programy v oblasti práv občanů jsou víceméně ve stejné výši oproti DAFNE a programů v posilování lidských práv, ale pochopitelně program spravedlnosti potřebuje větší rozpočet, takže i z tohoto rozpočtu budeme přispívat k tomu, abychom řešili tuto problematiku. Celkové částky podle mého názoru tedy budou ještě vyšší, než tomu je v tuto chvíli. Pochopitelně v rámci nových finančních výhledů budeme potřebovat viditelnost, šíření výsledků a trvalé udržitelné programy, které zajistí trvalé udržitelné aktivity. To je určitý nedostatek stávajícího programu. Možná kvůli tomu, že řízení programu je nesmírně složité. Máme šest programů s různými pravidly, postupy. Nyní chceme mít pouze dva programy a je důležité, abychom zjednodušili řízení těchto programů, ale také se naopak můžeme lépe zaměřit na kvalitu šíření eh, výsledků, dopad daných studií, pokračování těchto projektů a programů. Takže v celku by bylo dobré, aby oba nástroje, tedy program pro spravedlnost a posílení práv občanů, aby oba tyto nástroje bojovali proti násilí páchaném na ženách. Ale program DAFNE jako takový už není dál zmiňován, ale veškeré činnosti, financování nezmizí, naopak dojde k posílení a také se díky tomu budeme moci podívat na financování nejen konkrétních příjemců, ale také těch, kteří mohou potřebovat eh, více peněz. To je stručný úvod eh, po eh, návrhu, který byl prezentován paní komisařkou minulý týden. Děkuji mnohokrát. Europeiska kvinnolobben, fru Greboval. A nyní generální tajemnice Evropské lobby žen. Máte slovo. Uh, Mr. President. Děkuji, pane předsedo, za tuto příležitost eh, se vyjádřit za eh, naši organizaci eh, k tématu financování programu. Za prvé, návrh zprávy paní Bastos ten velice vítáme a především eh, tu myšlenku, že zachováme financování na stávající úrovni, alespoň tedy na této úrovni, tak aby ten program DAFNE byl viditelnější, známější, aby se zajistil i, eh, zajistila účast eh, různých těch subjektů i národních nevládních organizací, aby měli přístup k tomuto programu. Také si myslíme, že ten Mm, budoucí program by neměl řešit problémy stávajícího program, programu. A e, zde vy jste zmínil tu otázku administrativy a předkládání projektů. E, mm, to bychom měli zjednodušit a k tomu má dojít. Prostudovali jsme návrh komise který se týká financování justice, to je ten dokument z minulého týdne. A moje připomínky zde se budou týkat právě tohoto dokumentu z minulého týdne. Jsou tam určité dobré věci, ale některé, které podle nás jsou trochu problematické. Nový program práva a občanství e, se týká zákazu diskriminace, genderové rovnosti a e, jako tedy to bylo v předchozím programu Progres, DAFNE a v programu práva občanů. A pozitivní na tom je, že zde je zachována kontinuita tohoto tématu. Myslíme si, že je dobré aby násilí na ženách se financovalo ze stejného typu programu, jako jsou ty aspekty e, rovnosti pohlaví, aby to bylo systematické a rovněž mm, nařízení také i má podporovat evropské sítě e, organizací. Aspekty, které podle nás lze ještě zlepšit. Za prvé, když se podíváte na ten dokument Násilí na ženách, e, tam eh, to téma se již zmiňuje v úvodním ustanovení, ale ne v konkrétních cílech programu. Eh, to je problematické podle nás a chtěli bychom, aby násilí eh, bylo zakomponováno i do cílů programu, do té pasáže o cílech. Také je zde i určitý rozdíl, když to srovnáme s předchozím finančním obdobím. Eh, genderová rovnost a eh, práva žen to není cíl sám o sobě, ale spadá to zde do širšího cíle zákazu diskriminace. Bylo by dobré tedy zde také i pojmenovat tento konkrétní cíl. Další bod. Nejsme si jisti, co se stane Eh, protože zde nemáme eh, vyčlenění mm, konkrétních prostředků na jednotlivé ty politické oblasti, takže my vlastně nevíme konkrétně, eh, jak to bude potom se zprávou, s řízením toho programu. Komise bude rozhodovat každý rok, že tento rok ano, se budeme věnovat tomuto tématu, další rok jinému tématu a co to bude znamenat pro to, jak budeme schopni předvídat financování to bude mít samozřejmě dopad na management programu. Další bod, který lze zlepšit, je, že mm, se zde nezmiňují nevládní organizace. Zdá se, že se vzdalujeme od e, financování malých projektů. To také by bylo možné změnit. A teď, pokud jde o ty částky, zde došlo k nárůstu celkového objemu částky na justici, ale když se podíváte na eh, tu rovnováhu, tak zde vypadá, že spíše je ten nárůst eh, pro program justice a ne pro program práva občanů. A mm, genderová eh, rovnost by právě měla ale spadat sem. Když se podíváme na ta vaše čísla, tak zde vidíme pokles financování na e, zákaz diskriminace, rovnost pohlaví, občanství a násilí na ženách. Tady má dojít k poklesu a vidíme i mezi, je, je to z 16 na 5 Není to možná jasné. Eh, eh, pokud některé činnosti z programu DAFNE se budou financovat i z jiných programů, no tak potom ano, potom to je jiná věc, ale my nevíme přesně, eh, upřímně nevíme, jak to bude s těmi částkami. Zástupce komise říká, že násilí na ženách bude financováno prostřednictvím dvou různých programů, ale my přesně nevíme, co to znamená, jak to bude v těch jednotlivých částkách. Naše analýza mm, toho celkového objemu nám říká, že e, mm, rovnost pohlaví, práva a občanství nebo občan, práva občanů, to je něco, co e, se má snížit, co má poklesnout. Je zde co zlepšovat? Ano, já nevím, do jaké míry váš výbor se bude vyjadřovat k tomuto návrhu kromě tedy programu DAFNE, ještě k čemu se budete vyjadřovat. A já doufám, že Evropský parlament nám pomůže e, s tím, abychom zlepšili finální verzi dokumentu. Děkuji. Okay, jo. Děkuji mnohokrát. A tady mám teď více přihlášek o slova, ale nejprve dostane ještě paní zpravodajka slova. Prosím pěkně. Děkuji mnohokrát, pane předsedo. Nejprve bych samozřejmě chtěla srdečně poděkovat jak a zástupci komise, tak zástupkyně ligy že, lobby žen v Evropě. Um projeto a objasnily se to určité nejasnosti v rámci programu. Mně jako zpravodajce se jedná o tři zásadní věci. Proč? Cíle programu protože teď dochází k hodnocení cílů, potom se jedná o udržení finančních prostředků, tak jak tomu bylo i v minulosti, a jedná se o posílení zviditelňování jak už o tom hovořila také paní komisařka Redingová, možná i v souvislosti s dalšími programy v této oblasti. A vlastně paní komisařka hovořila o zviditelňování veškeré politiky Evropské unie. Zastupce komise již to tady řekl. Tady se jedná určitý kompromis, který paní komisařka Redingová rozhodla na zasedání, kde se jednalo o mm, právní základ. O takový právní základ, který má pokračovat i pro program DAFNE aby tedy program DAFNE byl zahrnut do dvou větších programů, aniž by musel přijít o rozpočtové prostředky, aniž by tady došlo k tedy k rozpočtovým škrtům. To byl tedy onen kompromis, takže viditelnost a financování, to jsou samozřejmě hlavní záležitosti našeho výboru a vlastně každého našeho člena. A nyní k programu. Zaznělo tady, že program není dostatečně specifický, nebo že snad prostředky se nedostatečně využívají všude. Já jsem si vyslechla, co řekla zástupkyně lobby žen. Tady se jedná samozřejmě o to, že by bylo daleko výhodnější, kdyby nám komise konečně jednou řekla, jaké minimální prostředky budou od roku 2014 k dispozici pro období 2014 až 2020, aby, i, aby ženy mohly i nadále být podporovány, pakliže mm, budou vystaveny násilí a aby tady nevznikal deficit při realizaci současného programu. Máme tady určitou záruku, že navrhované přeformulování povede k větší jasnosti, k transparentnosti postupů, aniž by to šlo na úkor kandidátů ucházejících o malé nestátní organizace ucházející se o tento program které by měly sehrávat velkou roli v inovaci a v představování tak nesmírně důležitých programů pro oběti násilí. A ještě jedna věc, to je to, co nás tady vlastně zajímá. Todos Estados-membros. Eh, Že existují jí také uchazeči o tento program. A nám se jedná o to, aby tady došlo k spravedlivému rozdělení prostředků mezi uchazeče, kteří se chtějí účastnit tohoto programu, aby tady prostě nedostal někdo nějaký privilegovaný přístup k programu, já nevím, dva, tři země, které třeba jsou dynamičtější v, v ne, nebo jejichž nevládní organizace jsou dynamičtější Eh, ve srovnání s jinými státy, které možná nejsou tak dobře sorganizovány. To jsou tedy eh, všechno záležitosti, které se zde nějakým způsobem odrážejí, které jsou důležité pro, pro, důležité pro projekt a potřebujeme samozřejmě prostor eh, pro eventuální zabudování potenciálních změn, ke kterým by ještě mohlo dojít. Tento prostor je nesmírně důležitý. Eh, možná, že by ještě někteří kolegové chtěli zlepšit takový text. Děkuji mnohokrát. Děkuji. A teď dostává slovo paní Guillaume, prosím. Merci, monsieur merci. Euh, Děkuji mnohokrát, eh, pane předsedo. Chtěl bych také poděkovat předřečníkům. Dafne, zcela jistě je vynikající program, to všichni určitě vědí. A zpráva paní Bastos nám dává možnost, abychom ukončili možné pozměňovací návrhy, zpráva. Podle mého názoru eh, hovoří o úspěchu daných programů. V podstatě tady určitý paradox, že neustále úspěšně bojujeme proti násilí na ženách a na dětech, takže navzory tomu všemu musíme v těchto snahách neustále pokračovat takže musíme být velice pozorní vůči těmto tendenci. Tato zpráva hovoří také o problémech a potížích těchto programů. V každém případě tyto věci musíme tedy propojit. Zprávu paní Bastos podporuji. Je důležité, abychom šířili výsledky jednotlivých aktivit. Také musíme lépe rozdělovat finanční prostředky mezi členskými státy především mezi těmi, kteří se nedávno zapojili do těchto programů. Tyto snahy musíme podpořit, protože teď je tady určitý rozdíl, co se týče konkretizace jednotlivých programů podle jednotlivých členských států. A také další postup musíme podpořit malé organizace. Zmínili jste se o tom, tyto malé organizace jsou často velice efektivní, co se týče výsledků v rámci jednoho členského státu. Čili za svoji skupinu bychom chtěli podpořit pozměňovací návrhy, které jdou tímto směrem a možná bych ještě doplnila prvky, které se týkají zjednodušení postupů a také zlepšení daného toolkitu těch nástrojů. Dále musím řešit právě otázku financování. Chtěla bych poznamenat, že zpráva paní Bastos poukazuje na to, že bychom měli ponechat financování na srovnatelné úrovni, což je věc, se kterou souhlasím. A když jsem si vyslechla návrhy komise, eh, ta nás ujistila v tomto ohledu a také se o tom zmínila zástupkyně lobby. Nicméně jsou tady určité obavy, co se týče eh, šíření stávajících programů. Možná se mýlím, ale pokud se chceme zaměřit na ponechání daných objemů, tak tady vzniká určité riziko. Musíme zlepšit opět vizibilitu, viditelnost, musíme podpořit dané organizace a musíme takto zajistit mnohem lepší dopad vůči eh, široké veřejnosti. Já si myslím, že musíme být eh, přísnější v tomto aspektu, abychom konsolidovali fungování těchto programů, spolufinancování programu DAFNE. Musíme to dělat především vůči cílům, které jsme si vytyčili v následujících letech. Tak för det och eh, då går ordet till... Děkuji mnohokrát. A paní Češková má slovo. Děkuji, pane předsedající. Jak se píše v průběžné hodnotící zprávě o programu DAFNE 3, největší část rozpočtových prostředků, to je 80 je rozděleno na mezinárodní projekty za účasti nejméně dvou členských států. To znamená, že největší část finančních prostředků je přiděleno nadnárodním projektům a partnerstvím. Toto právě často představuje problém pro možnost čerpání u malých neziskových organizací, jimž často chybí mezinárodní propojení či dostatečná organizační struktura, jež by mohla v takovém rozsahu projekt naplánovat, realizovat a personálně zajistit. Což také potvrzuje hodnotící zpráva o programu DAFNE 3. Vedle toho se mnohokrát setkávám s názory, že malým organizacím často chybí odborníci a znalosti, kteří by vypracovali kvalitní plán projektu tak, aby u Evropské komise, respektive ve výběrovém řízení, mezi ostatními uspěl. Násilí páchané na ženách, dětech a mladistvích je stále častým jevem i v České republice, odkud pocházím, a poptávka po podpoře z programů DAFNE je vysoká. Malé neziskové organizace proto mnohdy zvažují, zda příspěvek, který jako grant mohou dostat, bude odpovídat nákladům jejich vynaloženého úsilí a vynaložené energie. Vítám proto, že paní zpravodajka ve své zprávě zmiňuje rovnoměrné rozdělení programů mezi jednotlivé členské státy které přistoupily k Evropské unii od roku 2004. Konkrétně se hodnotící zpráva zmiňuje, že velmi nízký počet projektů pochází z Rumunska, České republiky, Polska a pobaltských zemí. Ráda bych nyní navázala přímo na zprávu z Evropské komise, kde bych chtěla znovu zdůraznit, že v bodu 4.3, kde se jedná o vyváženou účast v programu DAFNE, komise přímo říká, že bude více usilovat o zvýšení viditelnosti DAFNE v zemích, kde je účast organizací podprůměrná. A jako nástroj komise vidí Mohlo by jít o cílenou informační kampaň v podobě informačních schůzek a distribuce letáků o programu DAFNE. A na to bych navázala jako třetí část svého vystoupení. To vidím jako nesmyslné. Z mé zkušenosti a z mé konzultace s organizacemi, které v České republice zaštiťují a pomáhají ženám, které byly oběťmi, ženám i dětem, které byly oběťmi tohoto násilí, z větší části domácího násilí, toto rozhodně nepomůže. Eh, co vím od těchto organizací, a pořádala jsem na toto téma seminář, tak eh, největším problémem, jak se dostat k cílovým prostředkům z programu DAFNE, je právě to, že nejsou dostatečně velké, nemají dostatečně navázané mezinárodní struktury, respektive museli by vyvinout mnohem více předběžných nákladů, personálních, organizačních na to, aby byly schopné se spojit s někým dalším a za, ještě mezi tím nebudou znát vlastně výsledek, zda potom svým v uvozovkách obětem, to znamená svým klientkám, klientům, budou schopni z těchto peněz pomoci. To tam zaznívalo na mém semináři v České republice. Z České republiky byla schopná využít tuto pomoc snad jenom jedna organizace za celou tu dobu a to bylo, myslím, v projektu DAFNE 2 a všichni ostatní mají problémy ne s tím, že by o tom nevěděli, ale s tím, že nároky, které jsou kladeny administrativně, jsou tak vysoké, že byť samotné organizace jsou schopny pomáhat desítkám až stovkám českých žen a dětí v těchto nouzových situacích, nejsou schopny eh, v rámci své organizace dosáhnout na finanční prostředky z projektu DAFNE. Takže cokoliv v tomto bychom mohli vylepšit, bylo by to jen ku prospěchu tohoto projektu. Děkuji za pozornost. A děkuji samozřejmě paní zpravodajce. Viděla jsem, že moje poznámky vnímala. Děkuji. Tak så Děkuji mnohokrát. Paní Lulingová, páchané na ženách. Ale máme zapnutý mikrofon, vy nás neslyšíte? Slyšíte? Výborně, tak jo. Protože se domnívám, že k násilí dochází i na mužích. A když se podíváme na eh, Národní radu v mé zemi, kde jsem se chopila iniciativy, eh, aby byl vytvořen domov pro ženy, na kterých bylo pácháno násilí, ale kladli jsme si otázku, Eh, tady bylo tehdy zajištěno z 50% financování ze zdrojů eh, veřejné zprávy. A kdybychom nedostali těch 50% spolufinancování v životě, bychom to nemohli udělat, protože taková nevládní organizace, kterou jsem tenkrát zastupovala, by vůbec nebyla schopna něco takového postavit na nohy. Neměli bychom na to peníze. A vy jste hodně hovořila právě o těch malých nevládních organizacích, tak je třeba skutečně uvažovat o tom, že pro malé nevládní organizace je to jistě velice obtížná záležitost v jednotlivých členských státech. A co se týče finančního, ne, záležitosti financování programu, dobře jsem pochopila, nebo slyšela jsem snad, že ten program má být vyřešen, ale zazněly tady také hlasy, že to ještě není tak zcela jasné, že tady nemáme určité srovnatelné financování, pakliže jsem to správně pochopila. Já se snažím být informována, ale pokud já vím, tak tady ještě nedošlo ke zhodě týkající se finančního výhledu právě na leta 2014 až 2020. Já bych měla určitou otázečku k bodu 3 chápu, že je třeba dosáhnout určitého vyrovnání pro rozdělování finančních prostředků z programu mezi jednotlivými členskými státy, ale pak se tady praví, rozdělování mezi jednotlivými členskými státy, to je dobré, ale pak se pokračuje v tom, a mezi těmi, kteří vstoupili do Evropské unie v roce 2004. No já si myslím, že tady nemáme na jedné straně státy, které již tady byly a na druhé straně státy, které vstoupily v roce 2004 do Evropské unie. Nevím, proč je tady najednou to rozlišení. To se mi zdá být ehm, poněkud zvláštní, kuriozní formulovat to tímto způsobem. A pak mám ještě otázečku k bodu čtyři. Tam kde se vyzývají členské státy, aby přispěly k lepšímu rozdělování mezi členské státy. Já se domnívám, že to může dělat pouze komise, protože členské státy, jeden každý členský stát přece nemůže kontrolovat eh, všechno to, co dělají v této oblasti ostatní členské státy. To přeci není členský stát, eh, který by se měl starat o lepší rozdělení Eh, mezi členské státy. Nevládní organizace dělají návrhy na programy, ale oni nevědí, ani členský stát neví, co se děje v dalších členských, co se děje v těch 26 dalších členských státech. Takže já se ptám, jak je možné tedy uskutečnit něco takového, protože chceli se dosáhnout určitého vyrovnání, rovnováhy v rozdělování mezi členskými státy, no tak to může udělat jedině komise. A Eh, já nevím, to, co je tedy v bodě čtyři, nevím, jestli je uskutečnitelné, ale jak říkám, už jsem předeslala, že nejsem specialistkou na tento program eh, týkající se tedy boje proti násilí, takže pak, když jsem se to špatně pochopila, tak mi to jistě vysvětlíte. A pak mám ještě jednu záležitost k F, k úvodnímu bodu ustanovení F Eh, co se týče hodnocení kde se mělo vydat, eh, kde byly tedy odhadnuty mm, eh, ty náklady na 16 miliard eur. To, to je, tedy, co bylo základem, co vede k tomuto odhadu této částky? Děkuji mnohokrát. Tak, Fidia. Děkuji. Paní Lolingová. E, nevidím tady žádné další přihlášky do diskuse. Samozřejmě zástupce komise, pakliže si to bude přát, může se vyjádřit a paní zpravodajka může také zareagovat na to, co zaznělo. jsou tady ještě nějaké otázečky, pakliže tomu tak není dostane slovo ještě jednou pan Masajka eh, za komisi. Prosím. Thank you very much, Chairman. Děkuji. Také děkuji za otázky a za i mm, ty pochybnosti a slova pouzbuzení. To bylo zajímavé, ale za prvé chci mm, zareagovat na ty částky. Asi by Na to nestačil ani celý evropský rozpočet na řešení této problematiky násilí na ženách, eh, protože to je tak hluboce jaksi zakořeněno i v těch stereotypech, v těch nerovnostech mezi muži a ženami v některých zemích více než jinde, takže to musíme také změnit a zde to je možná kapka eh, v moři a to neudělá nějakou radikální změnu. To může pomoci pouze, ale tím se ten problém samotný úplně nevyřeší. Takže musíme pracovat eh, eh, v různých oblastech, ať je to legislativa, ať je to změna prostřednictvím osvěty vzdělávání. A, mm, mm, mm. takže pokud skutečně chceme vymítit ten jev, tak eh, je třeba pracovat na mnoha frontách také i členské státy jako takové musí se snažit sami, nejenom e, evropský rozpočet, na to nestačí. A my můžeme e, financovat, e, já nevím, nějaké projekty o vyměně nejlepších zkušeností a podobně, ale to nestačí. My chceme mm, pomáhat být takovým zprostředkovatelem nebo facilitátorem a možná to ještě to téma mm, e, toho, těch projektů nadnárodních versus národní projekty a ty menší nevládní organizace. To je také důležité téma, ano. Ale řešení není snadné. Co vidíme? Je třeba mm, e, e, Eh, takže zde eh, ten eh, mm, právní základ hovoří pouze o tom partnerství, tedy nadnárodní projekty, což je dobré i špatné. Samozřejmě nadnárodní projekty mohou pomoci těm nevládním organizacím, které nejsou schopny řídit projekt sami a mohou participovat i přesto všechno a sáhnout na ty peníze a přispět a zapojit se. A to je dobré bych řekl, na druhé straně však to omezuje, limituje ty to nevládní organizace k tomu, aby dostali peníze přímo eh, a aby mohli řešit tu svoji problematiku bez toho, aniž by museli být partnerem někoho jiného. Ta mince má dvě strany a hm, nevím, co je lepší, ale s těmi novými návrhy tak my chceme i e, neomezit pouze to financování na ty nadnárodní projekty, ale mít možnost tedy financovat i národní projekty. Tak, aby se ty peníze dostaly tam, kam je třeba. Potom i my jsme obdrželi 30 e, žádostí o financování. A my ale můžeme financovat pouze jednu pětinu z toho. A teď koho No samozřejmě jenom ty nejkvalitnější, ty nejlepší projekty. To je jasné. Samozřejmě to znevýhodňuje malé organizace, které také mm, asi mm, by se chtěli ucházet, ale nemají dostatečnou kapacitu, možnost připravit ty eh, projekty. Nemají potřebují mm, zna, umět pravidla, musí znát tu administrativu a najmout si na to lidi a podobně. Takže aby vůbec mohli vytvořit tu žádost. Já s vámi zcela souhlasím, ano, proto musíme nalézt flexibilní způsob, jak eh, i mm, eh, jim umožnit tu účast možná asi jinak než podle stávajícího programu DAFNE, to jste dobře řekla. A nyní ty peníze jdou tedy těm členským státům, které mají know-how, zkušenosti, které tedy již eh, ví jak na to, kdežto máte jiné státy, především ty nové členské státy, které nejsou schopny, nemají ty možnosti nemají ještě to know-how a tady je taková nerovnováha proto. A my musíme eh, tu eh, nerovnováhu zlepšit. Eh, ano, asi kampaně v tom moc nepomůžou, to víme, protože ty organizace vědí o, o těch možnostech. A ano, je to nový program, který má umožnit toto a jak jsem řekl, máme 30 eh, projektů, ale 300 eh, projektů, ale eh, částka je omezená. A je třeba tedy z toho programu řešit nějaké konkrétní aspekty. A my můžeme jít ještě za těch 50 milionů třeba ročně, když zjistíme, že nějaké téma je důležité a Mm, možná, že nakonec eh, budeme financovat více než pětinu těch předložených žádostí, třeba polovinu. A A eh, o to tedy jde. A nevládní organizace by měli mít větší možnost dostat finance než eh, podle stávajících pravidel. Ano. Pokud jde o program justice, zde eh, vidím určitý doplňkový charakter mezi dvěmi programy, poněvadž jsou zde určitá témata, která by se měla řešit eh, mm, tento rok násilí na ženách a dětech. A tady jde i o změnu justice, tedy soudnictví, eh, tak aby ženy a děti se staly prioritou pro eh, soudní orgány. Je třeba jaksi i třeba eh, zlepšit procesní předpisy, aby se lépe zohlednily potřeby těchto obětí. Takže zde existují různé námožné nástroje, které se týkají obětí. Ano, neexistuje eh, žádný earmarking, žádné vyčlenění alokace těch prostředků. A tak, jak nám říká Women's Lobby, to je pravda, ale já myslím, že eh, eh, bez toho earmarkingu, bez toho, než bychom jasně vyčlenili ty částky, by mohlo dojít k diskriminaci. Já myslím, že je lepší mít větší částku, větší portfolio. Takový příklad, eh, který se netýká násilí na ženách, ale třeba Romů, ano, to je další téma, které třeba řešit. Máme různé tedy programy, které lze na to využít, na tuto tematiku a my eh, se snažíme změnit život Romů, ale když tam nebude specifické vyčlenění těch částek, tak to nepůjde. A je třeba si jasně říct, tento rok budeme řešit tento jev a týká se to toho, že musíme jasně si ty mm, prostředky vyčlenit, eh, udělat tedy ten earmarking. Tak jsme mycket a eh, Děkuji mnohokrát. Takže na závěr dám slovo paní Bastos, eh, naší zpravodajce. Děkuji mnohokrát. Já se pokusím zareagovat velice rychle. Nejprve dovolte, abych srdečně poděkovala eh, kolegyním a kolegovi za komisi eh, za jejich připomínky. Tato zpráva je doposud návrhem čili každopádně může doznat ještě zlepšení. Poznámky jsou vítané, vaše připomínky jsou vítané. E, proto můžeme e, tuto zprávu ještě vypilovat. Proto skutečně srdečně zvu kolegy, aby mi zasílali své připomínky. To, či ono už tady zaznělo, například to, co řekla paní kolegyně Luling – Tady bychom se mohli ještě podívat znovu na ten odstavec 3, ehm, tam, kde se má jednat o vyvážené rozdělení mezi jednotlivé členské státy, eh, protože členské státy, které vstoupily v roce 2004, ještě nedostávají podobné prostředky jako takzvané staré členské státy. Eh, také Evropská komise eh, tady může sehrát svou roli pro to, aby došlo k lepšímu rozdělení a aby dbala a bděla nad lepším rozdělením mezi starými a novými členskými státy. Eh, potom se tady hovořilo o těch odhadech. Řeklo se, že tyto odhady pocházejí ze zprávy, která je uvedena v poznámce pod čarou, a to je poznámka pod čarou na straně 4. A k zárukám financování pro boj proti násilí. Boj proti násilím na ženách a mladých lidích či mladistvích to samozřejmě nemůžeme brát na lehkou váhu. My tady v našem výboru máme za úkol starat se o to, aby financování tohoto programu eh, boje proti násilí na ženách a dětech a mladistvích bylo alespoň na takové úrovni, která existovala do posud. To je naší úlohou. A s napětím budeme čekat na další příspěvky kolegyň a kolegů. Děkuji mnohokrát. Děkuji vám. To je v skutku velice důležitá otázka. My jsme se již častěji zaobírali na našem výboru programem DAFNE co je možné dosáhnout pomocí tohoto programu. A dovolte, abych sám vyzdvihl ještě jednu věc. Finanční prostředky jsou skutečně nesmírně důležité, protože jinak eh, to zůstanou prázdná slova, pakliže nebudou dány k dispozici odpovídající prostředky. Dovolte, abych srdečně poděkoval zástupci komise a Samozřejmě bych chtěl také poděkovat zástupkyni lobby žen a poděkovat také paní zpravodajce za vypracování této zprávy. Zítra ráno budeme pokračovat v našem zasedání a děkuji vám, přeji vám všem krásný večer. A ještě jednu věc, jeden bod, na který jsem zapomněl lhůty pro předkládání pozměňovacích návrhů. Lhuta pro pozměňovací, lhuta pro, pozměňovací, eh, pro předkládání pozměňovacích návrhů je v poledne do 20. 22. Eh, budeme